Mesdames, Messieurs, chers... Dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové, začínáme naši dnešní schůzi. Máme čas do 18.30, nebo alespoň teda, pokud eh, eh, bude chtít někdo z vás odejít 15.30 na letadlo či vlak, tak si budeme muset pospíšit. Máte program návrh dnešního jednání, nemá k tomu žádné připomínky. Považujeme tento program za schválený. A nyní. Pokud je o sdělení předsedy, první bod. Reimer Bege má narozeniny. Reimer ovšem oslavuje až tak aktivně, že zde není, takže v jeho nepřítomnosti mu přejeme vše dobré. Druhá věc dva z našich spolupracovníků odchází, Udo a Rulio. Prosím, abyste se postavili. Rulio, Udo, prosím. Rádi bychom jim poděkovali za jejich spolupráci, aktivní spolupráci. Je to pro nás veliká ztráta. Oba dva kolegové sledovali záležitosti rozpočtu ostatní instituce, dále to byly Rujlujo Eh, počítal všechny záležitosti ohledně víceletého finančního rámce, snad se celé nezboří nyní, no prostě budeme se muset snažit spolupracovat s jejich nástupci. A poslední záležitost, Jose Manuel Fernández je zpět, je, zdra, je, mm, jak víte, tak byl hospitalizován minulý týden a dokonce přišel hlasovat o rozpočtu. Ano, skutečně ano, přišel, přišel opravdu, i když ještě nebyl úplně fit, hlasová trochu. Nás to samozřejmě zneklidnilo, ale on teda se mu povedlo zvítězit nad tím věrovým onemocněním, kterému podléhl v Mozambiku. A nás to samozřejmě těší, že je v pořádku. Další věc. Bohužel, podobně jako posledně, nemáme možnost tlumočení do všech jazyků, protože, mm, jak vidíte, jsme v sále, který bohužel nemá dostatek kabin pro všechny jazyky. Přesto doufám, že se nám povede kvalitně řídit naši práci. A teď dovolte ještě jedna věc. Pokud jde o pravidla delegovaných aktů, finančního nařízení. Oficiálně bych rád řekl následující. Nikdo nevznesl připomínky k tomu, aby vstoupila tato pravidla v platnost. A lhůta pro připomínky vyprší 29. prosince. Pokud do 29. prosince nikdo nevznese námitky, tak již nebude žádná překážka, aby tato pravidla, to znamená ten proces zveřejnění těchto delegovaných aktů, aktů v přenesené pravomoci, byl teda zveřejněn oficiálně v oficiálním věstníku, to znamená od 29. prosince a vstup v platnost teda očekáme 1. ledna. To je oficiální sdělení, které jsem z právního hlediska musel udělat. Další věci. Rád bych vás informoval, rád bych náš výbor informoval o tom, poté, co bylo především to, co bylo rozhodnuto na schůzce koordinátorů, poslední schůzce i dnešní schůzce. Připravujeme novou meziparlamentní konferenci, která by měla být součástí evropského semestru. Je to konference, která my jsme takovou konferenci organizovali na začátku letošního roku. Bylo to natolik zajímavé, že národní parlamenty i Evropský parlament um, rozhodli o takové opakování této konference s určitým zájmem, řekněme to, opakovat konec ledna, začátek eh, února, to znamená 28. až 30. ledna, to bude příští rok, tak abychom umožnili všem, skup, všem mm, politickým skupinám národních parlamentů i našeho parlamentu vyjádřit se k hospodářským rozpočtovým záležitostem Unie v rámci evropského semestru. Rád bych vám připomněl tento postup, který zahá, bude zahájen tím, že jsme teda komise zveřejnila ten dokument o výročním přehledu. To je, to bude začátkem týdne zveřejněno a poté všechny politické frakce národních parlamentů i Evropského parlamentu 28. až 30. ledna budou mít možnost se k tomu vyjádřit a na základě těchto to jednak eh, i potom závěru Rady Evropské z března a v průběhu května, června každá země přijme svou, svou politický program, hlavní směry národních programů, to znamená ty, které, to znamená ty programy přizpůsobení. A poté nás čeká Rada, Evropská rada na konci června, která na základě všech těchto informací přijme určitá národní doporučení pro jednotlivé země. Máme zde dvě kompetentní, dva kompetentní výbory, Econ a Empl. Očekáváme od nich samozřejmě určité informace v tomto ohledu. Toto setkání na konci ledna bude velice zajímavé. Rád bych vás všechny vyzval k tomu, abyste si zorganizovali volný čas a mohli se zúčastnit této konference. Katrin Trautmann, naše kolegyně, která zatím nedorazila, ale která je zpravodajkou o problematice evropského semestru, vystoupí na konci tohoto setkání s národními parlamenty a v podstatě z toho vyvodí určité závěry této společné rozpravy. Naši zpravodajové samozřejmě rovněž budou hrát klíčovou roli v tomto, v této, v organizaci této události. Pokud je o naše zpravodaje, rád bych vás informoval o tom, že koordinátoři rozhodli pokud jde o roli ehm, zpravodaje pro, eh, pro mm, souhrný rozpočet. Rozhodli jsme se nominovat paní Jan Jensen, ehm, sice nebyla přítomná, ovšem opravdu získala velikou podporu, proto bych ji rád poblahopřál k této nominaci. A nyní ještě jedna věc, rád bych vám připomněl to, že všichni členové našeho výboru jsou pozváni na setkání, které je organizováno Jutou Hauk, která se k nám přidá jakožto stála zpravodajka k problematice agentur ohledně financování tří agentur, které mají za úkol finanční dohled. Výkonný ředitel výkonní ředitelé těchto agentur potvrdili účast a, a proběhne to ve čtvrtek 10. ledna v 11 hodin. PHS 6B 053, to je místnost, ve které proběhne toto setkání, ovšem to ještě potvrdíme mailem. Čili Bod číslo 3. Schválení zápisu ze schůze konané 28. listopadu. Nemáte-li žádné připomínky, považujeme tento zápis schůze za schválený. A nyní se dostáváme okamžitě k hlasování. K hlasování máme zde několik záležitostí kde budeme hlasovat. Jednak je to zpráva pana Torvalce, to je první záležitost. To jsou programy na podporu vyřazování jaderných zařízení v Bulharsku, Litvě a na Slovensku. Vyřazování těchto elektráren z provozu An ho nahradí našeho kolegu, pan, Tor, pan Torvalds tady bohužel není. Ano, děkuji za slovo. Máme zde hlasovací seznam k tomuto, k této zprávě pana kolegy. On doporučuje, to znamená A, B a C u těchto kompromisů. Tyto tři návrhy podporuje, eh, kolega podporuje návrh komise přistupovat ke všem třem zemím stejným způsobem a zároveň z toho měl ta čísla u MMF, e to tak vždycky děláme, u kompromisního návrhu C přidal, dodal to, že tam zmíníme analýzu dopadu, která by měla zahrnovat Evropskou banku pro rekonstrukci a rozvoj, to znamená, že by to byla taková širší analýza, jež by poukazovala na roli všech zúčastněných stran. Toto je podstata hlasovacího seznamu. Já bych ho ráda doporučovala vaší pozornosti. Děkujeme. Goran má slovo. Bohužel náš stínový zpravodaj paní Hercog zde není, ta se nesmírně aktivně zapojila do této problematiky, ovšem je nemocná, bohužel zde není. Pokud jde o kompromisy, které navrhuje pan zpravodaj A a C, s tím nemáme problém. U B proběhlo mnoho diskuzí, to jsou čísla MMF e programu. Myslíme si, že bylo lepší celý tento odstavec vyškrtnout a ne tam mít nějaké konstruktivní procentuální částky, které v podstatě by se stejně změnily, jakmile bychom měli nová aktualizovaná čísla víceletého rámce. To znamená, že spíše budeme hlasovat pro ten eh, pozměňovací návrh 30 a ne pro B. Děkujeme, říká pan předseda. Já si myslím, mm, že jsme to pochopili. Prosím, abyste pozdravili kolegyně eh, v její, eh, a že jí přejeme rychlé uzdravení. Ano. Ovšem, pokud teda budeme proti B, tak to znamená, že budeme hlasovat pro návrh komise? Ne, ale máme třicítku, říká pan předseda. Máme tam návrh 30. Dobře. A nyní, říká pan předseda, budeme, budeme hlasovat? Dobře. Takže 24. Pan Paxa zpravodaj je proti. Kdo je pro? Jeden, dva. Kdo je proti? Zdrželi se. Zamít. 25. Pan kolega Ody, zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis A. Kdo je pro? Kdo je proti? Jeden, dva. Zdržel se někdo? Jeden, dva. Přijato. Pozměňující návrh 29. Od paní Hercog. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Jeden, dva. Zdrželi se? Jeden. Přijato. A nyní kompromisní návrh B. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Myslím si, že to Mm, ověříme. Zdá se mi, že by taková lehká mm, slabá většina je pro uvidíme. Musíme to ověřit. Já zde nemám kartu. Takže ano, hlasujeme, prosím, hlasujeme nyní. To znamená, ano, čili 29 nám stačí, to znamená 16 pro, to znamená 18 pro, protože tam byly ještě dva hlasy, 13 Eh, proti, je tady někdo, kdo je proti a kdo nemá kartu? To znamená 18 na 13. Tento kompromisní návrh B je schválený. A tím se dostáváme, tím nás sem v podstatě nám vypadly všechny pozměňovací návrhy až do pětky. Promiňte, 34, říká pan předseda, čili vlastně na konci této stránky ještě 34. Eh, paní Hercegová zpravodaj pro, kdo je pro, kdo je proti, dva. Zdržel se někdo? Přijato. To znamená, že šestka tím pádem vypadla, pětka od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Ještě někdo? Zdržel se někdo zamítnuto. 35. od pana Kalfina. To je jenom taková drobnost, šut zaměněno na šel. promiňte, říká pan předseda, to je v podstatě pozměňovací návrh, kde eh, se teda slovíčko šut změní na slovíčko šel. Kdo je pro? Zpravodaj je pro, kdo je proti? Jeden se je proti, zdrželi se, přijato. 36. Paní Gresle, kdo je pro? Děkuji vám. Kdo si dovolí být proti? Kolegyni 1, 2. Kdo se nám zdržel? Dobře, blahopřejeme odvážné kolegyni. Schváleno. 36. Paní Hercog, kdo je pro? Pardon, 37. Kdo je proti? Jeden je proti, zdrželi se, přijato. 38. Paní Grasle, zpravoda je pro, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme, ověříme elektronicky. Promiňte, říká pan předseda. Končím hlasování. 17 plus 2, to znamená pro. 10 proti, 2 se zdrželi, přijato. 39 od pana Paxase, zpravodaj je proti. Kdo je pro? 1, 2, 3, kdo je proti? Většina zdrželi se. Zamítnuto. 40. Paní Herzog, zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? 1, 2, 3. Zdrželi se? Přijato. Sedmička, ta nám vypadla. Osmička od zpravodaje, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 41. Andreje Kovačeva. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 42 od pana Rubika, to je kompatibilní návrh, zpravoda je pro. Kdo je pro? Proti? Myslím, že 4, zdrželi se přijato. Devítka od zpravodaje, tedy kompatibilní s celým tímto návrhem, kdo je pro? Kdo je proti? Nikdo. Zdrželi se? Jeden. Přijato. Dva pozměňovací návrhy pana Odyho, zpravodaj se to nelíbí, o, takže 43. Kdo je pro? Devět. Kdo je proti? Více než devět. Zdrželi se, zamítnuto. 44. 44. Pan Ody. Kdo je pro? 1, 2. Kdo je proti? Mnoho. Zdrželi se. Zamítnuto. 45. Pan Ody. Zde je zpravodaj pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Jeden proti, jeden se zdržel, přijato. 46. Opět pan Ody, oddělené hlasování, první část bez certified by national bodies. Pravda je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Dva. Druhá část. Tam dáme slovo national bodies. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se většina pro. Přijato. 47 od pana Odyho. Opět to máme rozděleno, socialisty, to znamená tři části nyní. První část The Commission or its representatives komise nebo její zástupci. zpravodaje pro, kdo je pro, proti. Zdrželi se. Jednomyslně přijato druhá část The National Audit Bodies až do výrazu or situé, to znamená národní auditní orgány až do jsou situovány zpravodaje pro, kde pro, kde proti eh, zdrželi se přijato, tam už ta většina byla trošku jiná. A třetí část, to znamená ten zbytek textu odstavce, kde je pro, kde je proti. Zdrželi se. Jeden. Přijato. 48. Pan Ody, zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato jednomyslně. 49. Pana Odyho. Opět oddělené hlasování. První část without the national audit bodies of the member states concerned, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Čtyři byli proti, nikdo se nezdržel, přijato. Čili teď s těmito slovy, kdo je pro, to je druhá část, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část byla zamítnuta. A nyní C, kompromisní návrh zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti, 1, 2, kdo se zdržel, přijato. A tím se dostáváme k 53. Pan Kukan, kdo je pro? Zpravoda je proti. 1, 2, 3, kdo je proti? Všichni ostatní zdrželi se. Zamítnuto. 55. Paní Herzog, zpravoda je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 54. pana Rubika, to je kompatibilní s 55. Zpravda je pro, kdo je pro, kdo je proti. 1, 2, 3, 4. Zdrželi se, přijato. 56. to bylo staženo, 57. od pana Kalfina, zpravda je pro, kdo je pro, proti. Zdrželi se, přijato. A nyní úvodní ustanovení. 11. Pan Paxas, zpravda je proti, kdo je pro. Jeden, dva. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Dvanáctka, paní Hercog, zpravodá je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Třináctka, pan Paxas, zpravodá je proti. Pro? Jeden, dva. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Čtrnáctka, paní Hercog, s ústním pozměňovacím návrhem nahradit the decommissioning programs slovy some decommissioning programs. Kdo je pro? Kdo je proti? Jeden, dva. Zdrželi se tři. Jeden, kdo se zdržel? Přijato. Patnáctka. Paní Hercog. Opět ústní pozměňovací návrh, který je podobný. Kdo je pro? Proti. Jeden, dva, tři. Zdrželi se. Přijato. 16. Pan Kalfin, zpravodaj se to nelíbí. Kdo je pro? Proti? Většina. Zdrželi se. Zamítnuto. 17. Byla stažena. 18. Pana Kukana. První část. Zpravodaj se to nelíbí. Kdo je pro? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kdo je pro? 7. Kdo je proti? tak promiňte, zdá se, že většina je pro. Ale prosím, abyste zvedali ruce. Ano, všichni ti naše stály, které hlasují ti jsou pro. Tak eh, a druhá část. And the final, to je ta, to, to jsou ta slova, zpravodaj si to nelíbí, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se. Ano, to bylo. To znamená, tato slova tam zmizí ty dva návrhy pana Alfonsiho můžeme společně? Takže ne, devatenáctka, Pana Alfonsi, kdo je pro, zpravda je pro. Proti? Zdrželi se, přijato. Alfonsi, dvacítka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 21. Paní Hercog, zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 22, 23 byly staženy, trojka od zpravodaje, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, přijato. Jednička od zpravodaje. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se, přijato. Dvojka od zpravodaje. To je opět po částech. První část. Čes, text bez slov regardless of Realizable Savings and Relocation, kdo je pro, kdo je proti, je, kdo se zdržel, přijato druhá část s těmito slovy, kdo je pro, proti, hodně, zdrželi se. Takže to jsme neschválili. A konečné hlasování elektronicky, prosím. Voilà, Giovanni vote à l'envers. C'est extraordinaire vylučovali hlasujeme. Hlasuje naopak, to je mimořádné. Konec hlasování. Konec hlasování. 25 plus 2, takže 27 pro, 3 proti, 1 se zdržel. Blahopřejeme panu Torvalcovi. A nyní přistoupíme k hlasování o zprávě paní Trautmann. která se týká právě evropského semestru. Všichni mají hlasovací seznam. Jsou zde tři eh, hlas, eh, poznací návrhy Angeliky Wertmann. Můžeme vzít unblock? Ne. Dobrá. Takže uh, Wertmannová číslo jedna, zpravodajka pro kde pro, proti. Tři, zdrželi se, přijato. Uh, Wertmannová číslo dva, kdo je pro, proti. Tři, zdrželi se. Alda se zdržela. Vetmanová tři, kdo je pro? Proti. tři zdrželi se. Všechny tři návrhy byly přijaty. Nyní čtyřka pana Derdena, ta byla stažena. Nyní k odstavci 10 máme dílčí hlasování na žádost ALDE. Nejprve první část. Zpravodajka je pro obě části. První část, kdo je pro? Kdo je proti? E, tři zdrželi se. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Socialisté a GUE, kdo je proti? Všichni ostatní zdrželi se. Takže druhá část nám vymizí z textu. Není závěrečné hlasování elektronicky, prosím. Hlasujte. Inge, ve tvé nepřítomnosti jsme hlasovali o tvých poznacích návrzích, ale několik kolegů se dovolilo hlasovat proti. Takže hlasovali všichni? Konec hlasování. 24 plus 20 má 26 pro 3, proti 1 se zdržel, zpráva je přijato. Blahopřejeme paní Trautmanové. A nyní nás čeká hlasování o zprávě pana Alfonziho o Evropském fondu námořním a rybářském. Jsou zde dva pozměňovací návrhy. Všichni mají hlasovací seznam. Nejprve dva návrhy pana Ferreira. Zpravodajka je pro. Můžeme vzít unblock? Ne. Takže číslo 17, zpravodajka je pro, kdo je pro? Proti? Aha, takže ověříme. Ověříme. Máme tady diagonálu bláznu, která je proti. dobrá, konec hlasování. 16 plus 2, 18 pro, 13 proti. Přijato. Nyní 18. pana Ferry, zpravodajka je, zpravodaj pro, pro, proti, Jeden, zdrželi se, přijato. Nyní 19. pana Ferry, tentokrát je zpravodaj proti, kdo pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní 20. pana Ferry, zpravodaj pro, kdo pro? proti. Eh, jsou to odlišné většiny, takže raději bych, abychom to ověřili. Nedokáže to takto spočítat. Takže po těch diagonálách. Ale nejsem krátkozraký. Konec hlasování. 11 plus 2, 13, pro 17 proti, zamítnuto. Nyní 21. Eh, pana Kotyního. Pardon, Jane. Mám jenom dotaz. Nám nebylo, nebyl jasný rozdíl mezi, eh, mezi stálými a běžnými cenami. Mohl by nám někdo vysvětlit tento rozdíl, protože o tom právě toto hlasování? Pro mne stálé ceny, konstantní ceny, znamenají v objemu a běžné ceny, current prices, znamenají při zohlednění inflace. Pokud uvažujeme ve stálých cenách, pak eh, uvažujeme eh, v objemu eh, v objemech, aniž bychom zohlednili inflaci, zatímco ceny roku 2017, 2017, 2013 jsou běžné ceny s inflací. Ale pak je to to tež a je vhodné eh, v této fázi eh, u MMF, abychom o tom hlasovali, u MFF, pardon, abychom o tomto hlasovali. Co si myslí zpravodaj? bylo eh, přijato, že přejdeme na tyto ceny a s tím, že taková to byla tady kompromisní pomice, eh, pozice s tím, že čekáme zatím, jak se vyvine jednání o eh, výsledném finančním rámci. Já chápu, že ať tam vypíšeme to, či ono, cíl je stejný. Pokud je to takto, můžeme tento poznací návrh přijat a také můžeme odmítnout. Nic se tím na věci nemění. Nestojí to za to, abychom ti trávili odpoledne. Ano, socialisté předložili tento poznací návrh a poté ji změnili, takže možná by nám mohli vysvětlit, oč jde. Dobrá, takže socialisté, kteří eh, eh, předložili tento poznací návrh, by nám to měli vysvětlit, pane předsedo, nebo nám to vysvětlili nyní. V principálně se ten poznací návrh netýká této věci. Chtějí, eh, aby ten poznací návrh byl zachován a chtějí se přidržet formulace, kterou používá komise, to znamená to znamená eh, běžné ceny, current prices, eh, tak aby eh, laterálně, jak si paralelně to nevnášeli další diskuse. Dobrá, děkuji za to, že jste na to upozornili. An Jensen ještě má dotaz? No, nás trápí možná ne až tolik otázka stálých versus běžných cen, ale spíše celá ta představa, že tam nemáme vůbec vypisovat čísla nyní. Okay. I mean, what, what Mr. Schulz... O to nás požádal pan Schulz. Já mohu navrhnout ústní poznací návrh s tím, že bychom vyškrtli, vyškrtli to, co je napsáno na hlasovacím seznamu, protože zpravodaj nám říká, že o tom eh, obsahově tento poznací návrh není. Dobrá, takže nejprve hlasujeme o zbytku pozměňovacího návrhu, ale nebudeme měnit to, co je v textu uvedeno ohledně cen. Dobré? Takže k tomuto pozměňovacímu návrhu. Pana Kotyního, ale se souhlasem s Kdo je pro? S tím, že neměníme zmínku o cenách. Kdo je proti? Dva. Kdo se zdržel? Tři. Čtyři. Dobrá. Přijato ale neměníme formulaci týkající se cen. Dále tři poznací návrhy Gorana Ferma. Můžeme vzít unblock? Ano, výborně. Kdo je pro? Spolu se zpravodajem. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací návrh číslo 25 a 26 pana Kotyního. S tím, že se nebavíme o těch běžných cenách, ano, to rušíme. Takže 25, 26, kdo je pro? unblock. Kdo je proti? Mohl bych vědět, jak, se, eh, jak hlasuje EPP? Pro nebo proti EPP? Poznací návrh číslo 25 a 26. Jste pro. Stačí zdehnout ruku. Takže kdo se zdržel, bylo to tedy přijato. Nyní číslo 10, zpravodaje, kdo je pro? Proti? Musíme se to ověřit. Ověřujeme elektronické poznací návrh číslo 10. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Osmnáct plus dva, dvacet pro, pardon, 18 pro 12 plus 4, 12 eh, plus 2, 14 proti, přijato. Nyní 27. Dvacet sedmička pana Ferrery, zpravodaj pro, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Mohu vzít 29 a 30 naraz? Ne, takže 29 Ferreira, zpravodaj proti, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A pardon. 28. pana Ferrari, zpravda je pro. Kdo je pro? Proti? Raději bych to ověřil, nezlobte se. Opět mám diagonálu těžko čitelnou. Konec hlasování. 12 plus 2, 14 pro, 18 proti, zamítnuto. Nyní číslo 29. 29 a 30 nemohu vzít naraz, je to tak? Unblock, dobrá, zpravda je proti. Ne, nemožné. Takže 29, zpravda je proti, kde pro? Proti. Stejná většina jako před chvílí, zamítnuto. Nyní Číslo 30. Zpravodaj je proti, kde pro? Proti. Zdrželi se, tentokrát přijato. Socialisté změnili hlasovací postup. Takže nyní 31, 32, 33, 34, 35. Můžeme? Výborně. Kdo je pro? Kdo je proti? Aha, to je zajímavé. Zdrželi se? E, ve Francii máme takové úsloví, že pouze imbecil nikdy nemění názor. Výborně, takže e, Geran září štěstím, protože jeho pozměňovací návrhy byly naprosto rozdrceny. E, nyní číslo 36 pana Ferry. Kdo je pro? je pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. Nyní 37, 38 pana Kotyního ne. Takže 37 pana Kotyního zpravodaj pro. Proti. Zdrželi se přijato. 38 zpravodaj je pro. Proti. Zdrželi se také přijato. 39 a 40 Gorana. Ano. Zpravodaj je pro. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Máme jednoho, kdo se zdržel, zamítnuto. Dobrá. Takže Gernovy návrhy jsme tím vyčerpali. Nyní text 11. Eh, pana Kotyního zpravodaje pro kde pro, proti. Ověříme elektronicky. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 16 pro, 14 plus 2, 16 proti, takže zamítnuto. Ještě jednou připomenu pravidla, eh, vážení kolegové. Když hlasujeme o nějakém odstavci zprávy, pokud, eh, pokud souhlasy eh, vyrovnané, tak E, tak převáží původní změny. Pokud chceme měnit, máme změnový návrh e, a je e, rovný počet hlasů, tak je pozměňovací návrh zamítnut. Takže jedenáctka byla zamítnuta. Není dvanáctka pana Torvalce. Zprávě pro je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pětka. Zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Šestka zpravodaj, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Třináctka pana Torvalce. je pro, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Sedmička zpravodaje. Sedmička, osmička, devítka. Můžeme? Ne, takže sedmička. Kdo je pro? Dva, tři, proti řada dalších. Eh, zdrželi se to osmečka, kde je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Devítka, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Čtrnáctka Nilse Torvalce, kde máme dílčí hlasování. Eh, rybářská kapacita, eh, kapacita plavidla a pravda je proti, kde pro? Proti. Ověříme. Ověřujeme první část eh, čtrnáctky. Hlasujte, prosím. Hlasujeme. Konec hlasování. Konec hlasování 17 pro, 13 plus 2, 15 proti. Většina tady pro přijato. Není zbylá část textu. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti zdrželi se, přijato. Nyní, a nebylo to dosti jasné, patnáctka, pana Torvalce zpravodaj pro, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestnáctka, pana Kotyního zpravodaj pro, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto tentokrát. Nyní k návrhu legislativního usnesení. Eh, Mohu vzít první tři pozměňovací návrhy zpravodaje unblock? Ano. Kdo je pro? Proti. Dva. Zdrželi se? Přijato. Nyní číslo čtyři. Opět eh, ve dvou částech. Nejprve první část. Kdo je pro? Proti. Ano, raději bych to ověřil. Ověříme, nebylo to zřejmé, takže e, první část čísla čtyři slova v souhlase s principem maximálního udržitelného výnosu. Hlasovali všichni? Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 19 e, plus 2, 21, 11 proti přijato. Nyní druhá část e, bez těchto slov, zbytek textu tedy. Kde pro? proti, pět zdrželi se, přijato. A nyní závěrečné hlasování. Elektronicky, prosím. Hlasujte, kolegové. Jedna kartička vypadla ze zařízení. Hlasujte, prosím. E, konec hlasování. 25 plus 2, 27 pro, 3 proti, 2 se zdrželi. Blahopřejeme panu Alfonzimu. A nyní je zde žádost o převod z, u rybolovu. Týká se to našeho zpravodaje. Samozřejmě to bude zajímat pana Alfonziho. Alors, monsieur Gianluca Susta. Pan Gianluca Susa nahrazuje zpravodaje dnes, takže vážení kolego, máte slovo. <laughs> No, scusi Presidente, io non rimpiazzo la collega sulla trattazione dell'argomento, l'ho rimpiazzata solo. Já tady nezastupuji kolegu. Já mm, tady jsem tady jenom kvůli hlasování, ale v této věci ho opravdu nemohu zastoupit. Bien, alors, euh, je comprends, mon cher collègue, je comprends. Donc, nous avons été mal informés. Chápu, kolego, takže to jsme byli chybně informováni. Jde tady o provádění dohody o rybolovu s Mauritánií. S Mauritánií. Je to poměrně citlivá záležitost, protože politicky za to náš výbor pro rybolov, teď tady hovořím před očima pod kontrolu zástupců z tohoto výboru, odložil eh, souhlas s prodloužením této dohody s Mauritánií a doporučuje nám, abychom nehlasovali. Ale v právnické rovině, v právní rovině jsme vázáni touto dohodou, i když není prodloužena a máme povinnost Mauretánii platit. Takže já navrhuji vám toto dát k hlasování. Samozřejmě buď budete hlasovat pro, proti, nebo se zdržíte, můžete postupovat, jak chcete. Náš zpravodaj je pro pozitivní hlasování, proto hlasovat pro tuto věc. Pane Alfonsi, chcete nám eh, říct svůj názor a názor výboru pro rybolov, ano. No, názor výboru, eh, nevím. Je to pro mě trochu komplikované. Já si pamatuji, eh, když jsme měli dohodu o rybolovu s Marokem, eh, bylo to na stejné schůzi, nebo na podobné schůzi, byla to zhruba stejná situace, to znamená, vnucovali nám dohodu, kterou jsme neschválili, ale schválili jsme převod, který byl nutný, abychom dodrželi své závazky v, v období, které Eh, běželo, dokud jsme se eh, nerozhodli tu dohodu neschválit. Eh, tady je to podobná, podobná záležitost. Musíme pokrýt období, které již uplynulo nebo plyne. Ano, to jsou moudrá slova, říká předseda. Bude to mít samozřejmě těžké finanční dopady pro příjemce této pomoci, kteří nepatří zrovna k ekonomicky nejsilnějším na kontinentu, který sám o sobě nepatří znova eh, eh, k ekonomicky nejsilnějším na naší eh, planetě, ale finančně se tedy stavíme do poměrně delikátní situace. Gerane, vy jste žádal o slovo? Jenom otázka, k čemu povede odklad. Můžeme to vůbec odložit? v naší skupině proběhly rozsáhlé diskuse, každý si o tom myslí něco jiného. A teď tady máme zprávu od sekretariátu SAD eh, v duchu pana Alfonsiho, že tedy rozhodnutí bude přijat eh, na výboru pro rybolov později a eh, dohoda může být odmítnutá, ale Eh, měli bychom tedy mm, si počínat tak, abychom ty peníze nepřišli. No, já, já to vnímám, takže v každém případě stejně musíme platit. Eh, tak jako tak. Pokud to není, odmítneme, protože ten dohody, tak stejně budeme muset tyto částky zaplatit. Takže já bych doporučoval, eh, schodně s panem Alfonzim před chvílí, je, abychom hlasovali o tomto převodu, abychom hlasovali v jeho prospěch je třeba dostat závazkům, které jsme již přijali. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Dva. Zdrželi se? Dva. Dobrá. Jsou zde nějaké další převody týkající se paní Balzány? Zase, že nikoli. Pokud je o Eh, další části rozpočtu, tam žádné žádosti nejsou. Výborně, takže není politika v oblasti nemovitosti. Moniko? Eh, vážený pane předsedo, především bych chtěla informovat poněvadž máme mnoho informací od komise z nedávné doby. Takže eh, ta budova 2 je dlouhodobá, dlouhodobý projekt a s financemi to není tak jednoduché, poněvadž eh, záleží na inflaci, na úrocích a tak dále. Takže se to nedá popsat úplně jednoduše. Jde totiž o období 35 let a je to 30 let od, boost, od výstavby. Tak to bude financováno. Jinak ten projekt je velice rozumně nastavený. Jde o to, že místo čtyř budov, tedy Jean Monnet 1, Hightech, e, Rozpach a P v Lucembursku, se celý personál eh, přesune, kromě tedy budovy Eurofora, eh, do jedné budovy. Eh, nejdříve se odehraje první etapa, kde bude tedy první část personálu, poté druhá část a potom, potom v roce 2024 by už tedy měl být veškerý personál, zhruba 3040 osob pod jednou střechou. Eh, je zde 106 400 metrů čtverečních plochy. Samozřejmě, když je to pod jednou střechou, tak to stojí ročně méně než ve čtyřech různých budovách. To je logika. A také zde máme 35 čtverečních metrů na osobu, což je dobře, to je rozumné. Je to bývalá administrativní budova a celkové náklady podle indexu 2012 jsou 392 eh, milionů a komise počítá s rezervou 32 eh, eh, milionů. My jsme se rozhodli, že se k tomu vyjádříme formou stanoviska a já jako zpravodajka jsem se intenzivně zabývala otázkou financování a bylo to obtížné, protože tam eh, jsme potřebovali spoustu kalkulací, abychom se v tom vyznali, poněvadž eh, ono těch peněz je dohromady hodně. Já jsem tedy sepsala stanovisko, ale poněvadž se to dokončovalo teprve dnes, jelikož poslední čísla jsme dostali jenom před pár dny, eh, tak eh, je tady žádost, jestli bychom to mohli hlasovat až v lednu. Jinak to vyznění bude pozitivní a jde tedy o to, že už eh, v průběhu stavby se začne umořovat tedy tato investice, poněvadž čím dřív, tím men, menší úroky. Čili mělo by to být minimální 120 milionů a možná, že eh, kdyby to komisi bylo umožněno, tak abychom tedy eh, pokud možno brzy eh, splatili ještě více. A druhá, druhý požadavek na komisi u tohoto finančního modelu Mm, je třeba, abychom velice přesně e, prověřili jednotlivé varianty a mm, očekáváme tedy, že ty současné úroky, které jsou velice nízké, budou v dohledné době zase stoupat. E, takže Eh, možná, že by bylo dobré, kdybychom eh, si vzali dlouhodobý úvěr, ale co nejdřív, eh, poněvadž tak to ušetříme na úrocích. A žádáme, aby nás tedy komise informovala. Dále žádáme možnost mimořádných splátek, aby byla zakotvená ve smlouvě, protože ta 32 milionová rezerva by neměla být vyhrazena na eh, jakékoliv náklady, obecně na náklady, ale spíše eh, pro případ nějakých nepředvídaných okolností, že třeba firma zkrachuje a tak dále. Čili to je pro případ opravdu nepředvídaných eh, nákladů ve fázi výstavby. To by nás měla komise automaticky informovat, když to dojde. Dále, pokud by došlo k výraznému nárůstu nákladů, případně k prodlevám v rámci projektu, je zde povinnost, abychom byli okamžitě informováni a v případě, že by skutečně ty náklady dramaticky explodovaly, tak eh, očekáváme od komise mm, nové upozornění. Eh, v tomto smyslu tedy doporučení je pozitivní. Děkujeme. Takže naše zpravodajka navrhuje eh, kladné stanovisko, kdo je pro. Kdo je proti? Dva proti? Zdržel se někdo? Dobře, takže se, ano, omlouvám se. Omlouvám se. Samozřejmě, omlouvám se, říká pan předseda, teda očekáme ještě samozřejmě eh, to upřesnění, ale teda s touto výjimkou, s touto výhradou zpravodajka navrhovala teda pozitivní postoj. Čili ano, to znamená, že mi v podstatě jde jenom o to stanovisko a v podstatě poté teda, jakmile budeme mít ty přesnější informace, tak se dohodneme. Samozřejmě děkujeme ještě jednou, říká pan předseda. Dobře, čili Čili tolik k tomuto hlasování. A nyní vám Navrhuji, říká pan předseda, abychom se podívali rovnou na zprávu pana Alfonsiho, to znamená, to je jeho zpráva o ostrovu Kiribati a protokolu o rybolovná práva. No děkuji, říká pan předseda, dobře, takže jsme vlastně na konci dne, nám mně se to docela hodí, že jsme, čili ano, máme zde teda tento nový návrh, pokud jde o tyto další léta, to znamená až do roku 2015, 2013, 2016, 2015, je to malá republika v Pacifiku, Kiribati, 100 eh, eh, tisíc obyvatel, je tam 30 maličkých ostrov a tak dále. Je to dohoda, kterou navrhujeme v této oblasti a která v podstatě je tam asi 4 miliony 600 tisíc, je to na, těch, eh, na toto období a vidíme, veliká část vlastně těchto prostředků se využívá i pro rozvoj kapacity v oblasti rybolovu, akvakultura a tak dále. To znamená vůbec nějak zvýšit rozvoj v této oblasti, podpořit jejich rozvoj. Čili my jsme pro, my jsme pro. Čili ty kapacity samozřejmě, které zde vidíme, to všechno bylo definováno vědeckým způsobem. Vidíme zde doporučení, které máme opravdu na základě skutečných čísel a tak dále. Čili já navrhuji, abychom schválili tuto dohodu s touto zemí a samozřejmě mm, mm, prostě žádáme o to, aby komise dohlídla na to, aby všechny ty záležitosti, které požadujeme, byly dodrženy, všechny ty podmínky, které požadujeme. Děkujeme, vážený pane mm, kolego. Ano, tyto ostrovy, tím se říkalo Žilberské ostrovy, pak eh, Šalomonovy ostrovy, no, Umberto Eko o tom uh, hovoří ve svém románu Lille de jour avant, protože v podstatě se nachází na časové linii, to znamená a zároveň na, nárovníku A generál McArthur údajně, když měl takovou tu mapu světa, tak v podstatě ta se právě kolem těchto ostrovů, kterým se říkal Salomonovy ostrovy, mm, skoncentrovala, to znamená, mm, sever byl na jihu a jih na severu, v podstatě to bylo obráceně, čili e, vážení pane kolego, jsem opravdu nesmírně rád, že jste tomuto souostroji věnoval tu pozornost, kterou si zasluhuje toto souostroví a máme zde lhůtu pro pozměňovací návrhy, která vyprší zítra ve 12 hodin a 23. ledna budeme hlasovat tak, aby výbor pro rybolov mohl 18. října, 18. druhý hlasovat a na plenárku by se to dostalo v březnu. A nyní, říká pan předseda, už jenom poslední informace. Paní Hercog zde není, je zde? Ne, ne, ne, vidím, že má plnovou. Suši tady vidím, vidím, čili náhradní Goran dává mu slovo ohledně statutu a financování, to znamená, to je eh, její zpráva, které se paní Hercegová věnovala, pokud je o politické strany a jejich financování. Ano, děkuji, pan předsed, pane předsedo paní Hercog říká, že eh, to je důležitá věc, eh, o které se hodně debatovalo v parlamentu, poněvadž eh, je třeba, aby politické strany byly řádně financovány, ale také je třeba zabránit financování stran, které možná nejsou demokratické, transparentní a tak dále. Čili tvrdí, že my bychom měli mm, mít více pravomocí vůči politickým stranám a nadacím, měli bychom podporovat lepší pochopení eh, procesů a podporovat vznik evropské veřejnosti. Parlamentní strany by eh, měly, neměly si hrávat příliš velkou roli v referendech a podobně. Eh, nadace musí respektovat ve svých programech hodnoty, na kterých je založena Evropská unie. Měli bychom přísněji kontrolovat, aby evropské peníze neskončily v eh, kapsách nedemokratických extremistů. Také vyžaduje určitou eh, flexibilitu finanční vzhledem k politickým orgánům a nadacím a dále eh, je třeba, aby politické organizace byly schopny akumulovat prostředky a převáděly do příštích let. Je třeba zajistit, aby aby příspěvky na organizaci veřejných akcí nebyly považovány za dary. A dále je zde možnost přijímání darů od eh, fyzických i právnických osob. Dále se doporučuje, aby byl vytvořen eh, ve výbor tří moudrých, jeden za radu, jeden za komisi, jeden za parlament, aby eh, rozhodli o jmenování a umožnění vzniku této strany. A dále se domnívá, že Evropský parlament by měl eh, tedy sehrávat určitou roli při registraci, ale také příslušné národní orgány v zemích, kde tato strana nebo organizace by měla sídlo a měli by kontrolovat také jejich příjmy a výdaje. Děkujeme, Korane. Prosím, abyste věnovali pozornost tomu, milí kolegové, kolegyně, že je to velice důležité téma, nesmírně citlivá záležitost, protože statura financování evropských politických stran a politických nadací, toto je věc, kde máme nařízení, to znamená, že jde o pozmění tohoto nařízení, ovšem je to nesmírně citlivá záležitost Máme zde určité tradice v členských zemích, určité politické tradice, které jsou prostě extrémně odlišné. V některých členských zemích tam svoboda projevu, názorů, politická, ta v podstatě je založena na tom formování politických stran, které nejsou nikým kontrolovány a které by prostě neměly podléhat žádné kontrole. To je situace v některých členských státech, v jiných státech opět je politická tradice prostě jiná a politické strany tam prostě respektují určité jiné hodnoty, řekněme transparentní postup, dále určitá pravidla, která jsou přesná, která jsou stanovena zákonem těchto zemí, pokud je o financování těchto politických stran, tak je zde mnoho, to znamená různých řešení v různých členských státech. Některé země financují pouze členskou základnou nebo soukromými příspěvky. U mě například ve Francii většina financování je veřejno právního charakteru, je tam určitá subvence státu podle toho, kolik mají členů v parlamentu a tak dále, poslanců, čili je to záležitost, která je nesmírně citlivou záležitostí, delikátní a samozřejmě má to Mm, finanční dimenze, které jsou zásadní, čili je to i politická záležitost, právní záležitost a právě proto náš výbor přichází s velice konkrétní přidanou hodnotou. Čili budeme mít naše stanovisko, pokud jde o statut, o nařízení ohledně statutu těchto politických stran a nadací Koordinátoři se dohodli velice rozumně na tom, aby Inge Gessler, já nevím, zda vůbec byla kandidátkou, ovšem my jsme to takto rozhodli, my jsme dezignovali automaticky paní s spravodajkou ohledně tohoto, této změny nařízení, která by se věnovala politickým stranám a nadacím. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 20. prosince, to znamená za dva dny. A o pozměňovacích návrzích budeme diskutovat a hlasovat. O našem stanovisku budeme 23.1. Na AVKO by o tom mělo jednat 18. 2. Ano, ještě Inge. Eh, pane předsedo. Eh, já myslím, že pan předseda eh, to vnímá jako popsané tak dobře, že k tomu není třeba co dodat. Já myslím, že je třeba tady brát v úvahu to, že se právě pracuje na statutu stran a jednotlivé strany, pokud takto budou vznikat, budou určitým způsobem pod tlakem a budou se muset eh, ospravedlňovat. A mm, pokud my budeme předělávat, předělovat peníze, tak samozřejmě také jsme pod tlakem. Čili já si myslím, že je eh, třeba, abychom rozlišovali mezi politickými stranami a eh, nadacemi. Takže tady je Eh, návrh komise, aby dostávali tedy 90 eh, peněz eh, v, jako prostředky za, na činnost, kromě tedy té základní částky. Čili já myslím, že ty návrhy jsou dobré. Paní kolegyně Hercog to výrazně vylepšila, nicméně já si myslím, že tedy pokud by měly vznikat ještě další nějaké ústupky, tak tady už bychom museli být, měli být opatrnější abychom se nemuseli zase potom spovídat z toho, co jsme to udělali. Výborně, děkujeme, Inge. Zároveň pokud je o tým finanční ráme, tam jsme chtěli aktualizovat situaci, ovšem nemáme nějaké další informace od poslední schůzky k tomuto tématu. Tři zpravodajové ze čtyř jsou zde přítomní, ovšem asi se nechtějí přihlásit do slovo. A ten čtvrtý, ano, tady není. Poslední bod, rozpočet pro rok 2014, jelikož máme mm, to štěstí, že je zde zpravodaj na schůzce koordinátorů. Tato otázka již padla zda skutečně potřebujeme ty hlavní směry a jaký typ těchto hlavních směrů bychom mohli od ledna příštího roku dát k dispozici. My samozřejmě zatím vůbec neví, nevíme, jak bude ten konečný, ta konečná dohoda vypadat. Možná, že zpravodajka by nám mohla říci, jak to vypadá u těch hlavních směrů, co se očekává AN. Děkuji, pane předsedo to vlastně záleží na koordinátorech, aby rozhodli, jestli takové pokyny potřebujeme. Ale já bych byla pro, i když je poměrně obtížné, pokud bychom měli už v lednu se vyjadřovat rozumně k rozpočtu na 2014, když nemáme víceletý výhled, nemáme právní základ pro tyto programy. Nicméně jsou věci, o kterých eh, můžeme říct možná signály, by se eh, o nich dalo říkat. To by byly prostě věci, které stojí za to vyzkoušet. Já myslím, že bychom to tady zkusit měli. A pak jsou jiné věci, které tedy vůbec nedávají smysl. Nicméně já pracuji na takovém jakémsi náčetu. Eh, ten by měl být připravený v lednu a snad eh, potom už budeme mít materiál na pořádnou debatu v lednu. Opravdu si myslím, že bychom to měli zkusit. A taky si myslím, že pokud se trialogu týče eh, toho jarního trialogu, tak eh, by bylo dobré, abychom měli pro sebe interně udělaný takový Eh, takové posouzení toho, jak fungují lisabonské postupy, jaké poučení si můžeme vzít z uplynulého roku, co třeba zlepšit a dále, jestli si eh, můžeme eh, tedy z toho odvodit eh, nějaké takové vstupní myšlenky, které pak uplatníme v tom původním trialogu, úvodním trialogu. Děkuji vám. Měli bychom to zkusit. Merci, merci. Děkujeme. Já jsem před chvíličkou koordinátorům řekl, Samozřejmě, že hodně bude záležet na tom, k čemu dojde či nedojde u jednání ohledně víceletého rámce pokud Evropská rada v těchto jednáních zůstane u těch čísel, o kterých hovořil pan Van Rompuy na listopadové radě, která přednesla pravděpodobně teda tam dojde k nějaké dohodě na radě. Uvidíme, jak to bude vypadat u nás, ale teda na radě by asi došlo k nějaké dohodě. A praktický dopad bude následující od roku 2014, u, eh, to znamená, že mm, u těch eh, pladeb prostě eh, to, ty, ty stropy se, eh, nebudou fungovat a my bychom teda měli od ledna příštího roku na to upozorňovat, měli bychom skutečně říct, my prostě nebudeme schopni akceptovat eh, tento víceletý rámec, který byl od roku 2014 znamenal, že by se snížily tyto částky, to znamená o těch 9 miliard od roku 2012, v roce 2013 bychom teda potřebovali pár miliard. Navíc ovšem v tom dalším roce by ta situace byla velice špatná, čili ty hlavní směry, ano, to si myslím, že je velice zajímavé především s ohledem na to, co se děje v letošním roce. A nyní harmonogram. Lhůta pro pozměňovací návrhy je stanovená na 9. ledna, to znamená hned po 8., kdy proběhne naše schůzka tak aby se všichni mohli podívat na zprávu předtím, než budou předloženy pozměňovací návrhy, to znamená v 15.00 a bude to pouze v angličtině. Přijetí v našem rozpočtovém výboru 23.1. a na plenárce se počítá se začátkem února. Nějaké další připomínky? Ještě jedna připomínka. tak aby zpravodajka mohla o tom začít již, uvažovat, bez ohledu na výsledky toho, jak proběhnou jednání u víceletého finančního rámce, především u zdrojů finančních. Jedna ze dvou věcí. Buď, buď dosáhneme dohody, kterou, kterou schválí Evropský parlament ohledně reformy těchto zdrojů, to znamená, a postupně se navrátíme k financování evropského rozpočtu z vlastních zdrojů, nebo taková dohoda nenastane. A v tom případě bude platit stávající situace s, či bez e, víceletého rámce. V obou případech si myslím, že nastal čas, abychom jaksi obohatili tu rozpravu, rozpočtovou rozpravu na půdě Evropského parlamentu o skutečnou rozpravu o zdrojích rozpočtu, výročního rozpočtu. Až do dnešního okamžiku v podstatě my jsme mohli pouze se věnovat v pozměňovacích návrzích u výdajů. To znamená, že naše rozprava ve Evropském parlamentu se věnovala pouze výdajům. Téměř vůbec jsme nemohli zasáhnout do té rozprávy výročního rozpočtu ohledně eh, zdrojů. To je určitá anomálie, protože jsme jedinou demokratickou institucí, kde v podstatě neprobíhá žádná rozprava o zdrojů. Ani na půdě parlamentu, ani na půdě rady ministrů. pokud jde o zdroje, které jsou součástí evropského rozpočtu, to tyto výpočty dělají odborníci. A poté jsou tyto částky automaticky přijaté na výborem pro rozpočet na úrovni rady bez téměř žádné diskuze s koreperem a téměř žádné diskuze na radě ministrů. To si myslím, že je výjimečně šokující situace a zároveň vlastně nelogická situace, protože ve většině z našich zemí každoročně, když probíhá rozprava o rozpočtu, tak rozprava začíná zdroji, fiskálními záležitostmi, to je v podstatě ta první záležitost Eh, finančních zákonů, která, které se věnujeme tak asi první týden a poté až rozpráva o využití těchto prostředků, to znamená o výdajích. o evropského rozpočtu je to podivné, hovoříme pouze o výdajích a o těch finančních zdrojích rozpočtu nikdy nediskutujeme. Domnívám se, že nadešel čas eh, vést skutečnou diskusi o zdrojích a postupovat tak, abychom využili příležitosti, kterou skýtá Eh, diskuse o eh, jednotném rozpočtu, tak abychom zveřejnili čísla, která neznají nikdo z našich občanů, nikdo ze, z národních parlamentů a také mnoho z našich kolegů zde v Evropském parlamentu. Podle toho daňoví poplatníci Dánska neplatí stejně jako eh, němečtí, či rakouští, či francouzští, či irští daňoví poplatníci, že každá země Eh, si získala tak trošičku specifický status. Eh, existují různé eh, srážky, rebates, jsou tam různé způsoby výběru DPH, cel a tak dále a tak dále, což samozřejmě sebou přináší poměrně velmi kontrastní nerovnosti, ale bude to trvat do nekonečna, dokud o tom ví pouze malá hrstka zasvěcených. A to je tedy bitva, kterou vedeme již více do let Čím více tyto základní informace budou široce známy i v našem okolí a, pokud možno i v široké veřejnosti prostřednictvím e, národních médií, e, tím e, s naším bude o tom mluvit. Samozřejmě mezi tím využijeme té konference parlamentní o, v rámci toho týdne věnované evropskému semestru a v souvislosti s evropským semestrem koncem ledna, ale myslím si, že pokud bychom se snažili toto téma prosazovat do veřejné diskuse u příležitosti také s rozpočtem na rok 2014. Mohlo by to vyvolat určitou reakci eh, a Lecko osvítit. Pokud je k tomu, co říkala eh, Ann Jensen, která s velkou slavou končí toto své volební období, protože jednak eh, zpravodaj pro všeobecný rozpočet, jednak u víceletého finančního rámce jednou ze spoluzpravodajů k reformě zdrojů je tedy v obzvlášť dobré pozici proto, aby vystupovala s návrhy, jak eh, takovouto věc zorganizovat. Uvidíme, jakou formou eh, by to bylo vhodné, jakou formu to nabide. Ehm, v právní rovině tedy eh, naše hlasování eh, nebude mít eh, váhu, pouze to bude politický signál, ale mohlo by to být zajímavé. Gerane, prosím. Joran, já tady nechci se pouštět do dlouhý debat a jenom chci říct, že já jsem se na koordinátorech ptal, jestli tady je třeba mít pokyn nebo ne. Já respektuji to, že, že zpravodaj si přeje Eh, pokyny, ale my budeme v eh, lednu eh, řešit MFF rozpočet a budeme trénovat. Takže otázka je, jestli budeme mít ještě také více energie, budeme potřebovat poměrč, budeme mít ještě semestr a budeme mít více letý proces. A takové pokyny, to si vyžádá Eh, pozměňovací návrhy, projednání na plénu eh, a tak dále. Čili hm, já si myslím, že eh, bychom potřebovali nějaký takový lehčí proces, jako rezoluce například. To bude možná jednodušší, protože pro nás by bylo problémem to všechno v lednu a v únoru skoordinovat. Já tady eh, s tou vlastní myšlenkou guidelineu eh, nemám problémy, ale ta koordinace všech těch procesů dohromady, to bude asi obtížné. To prostě eh, MFF, semestr, rozpočet, prostě je toho moc. Takže to, na toto se ptám. Já si myslím, že skutečně je tady nebezpečí, že eh, by to mohlo zdržet rozpočtový eh, proces, který je nejnáročnější ze všech. Ano. Děkuji. Eh, naší další zpravodajka je Monika. A harmonogram, který jsem právě přečetl, se vlastně pohybuje podle Moniky. Vážený pane předsedo, Já podobně jako v minulých letech jsem připravila takzvané guidelines. Na rozdíl od předchozích let jsme na tom začali pracovat o něco dříve, poněvadž v minulosti jsme neustále měli konflikty s rozhodnutím předsednictva, které se odehrávalo vždycky už předem. A my bychom tedy rádi, kdybychom už před jednáním prezidia Eh, ty myšlenky měli pohromadě a abychom takto mohli to prezidium, prezidium mohli ovlivnit. Eh, šlo to velice tedy eh, rychle, v tom není žádný zlý úmysl, je tady skutečně ta snaha, aby to bylo co nejdřív pohromadě. My tedy musíme vzít v úvahu obtížnou finanční situaci členských zemí, takže musíme se nadále chovat restriktivně v našich rozpočtových jednáních. Za druhé, eh, vycházím z toho, co se nám už podařilo ušetřit v minulých letech, ale současně s tím žádám, aby pokračovaly strukturální a organizační reformy, protože potřeby Eh, které jsou naše vlastní, eh, nemůžeme pokrýt jenom zvyšováním objemu finančních prostředků. Mnozí eh, kolegové třeba požadují, aby vědecké práce nebo práce poslanců po projednání mezi parlamentem a prezidiem, aby tedy pokud někdo chtěl zodpovědět určitou otázku, tak aby si nemohl sám eh, individuálně eh, zadávat eh, studie. Takže my teď máme těch různých vědeckých servisů mnoho, takže možná by to chtělo zvážit, jak by se to dalo strukturálně upravit, tak aby poslanci měli lepší přístup k výsledkům. A také, když už je řeč o úsporách, měli bychom se více zabývat otázkou, eh, jak tedy co eh, s překlady a tlumočením, eh, aniž, bychom, aniž by to bylo na úkor mnohojazyčnosti. Prostě, aby to bylo jaksi na objednávku, pokud člověk tedy, pokud poslanec přijde tedy chce, tak aby to dostal, toto tlumočení, ale prostě pokud tady nebude, tak eh, aby tady nemuseli být ty tlumočníci, eh, když nemají pro koho. Pak je ta otázka elektronických eh, zasedání. Tady my pořád pracujeme se spoustou papíru, ačkoliv něco málo už bylo vykonáno, ty e-meetingy takzvané, Eh, tak eh, to je zatím omezené jenom pro některé kolegy. Eh, tak já nevím, by bylo by dobré, kdyby kolegové prostě měli iPady nebo něco na ten způsob a aby také by bylo možné eventuálně si to během schůze vytisknout, když už to musí být, ale prostě primárně, aby to bylo na tom elektronickém prostředku. Ehm, například bychom mohli hledat lepší spolupráci s jinými institucemi, například v oblasti překladů, protože právě zde ehm, by nám vznikla možnost, eh, že tedy eh, ty části institucí, které jsou v Lucemburku a eh, aby se spíš vyšlo tady Goranovu, Goranu Fermovi vstříc, který žádá, aby všichni ty, co opravdu mají něco společného s parlamentem, byli v Bruselu. Čili o tom můžeme uvažovat také, jak by se to provedlo a dále, aby synergické efekty vedly k dalším úsporám. Kromě toho si přejeme také rozšiřovat spolupráci s prezidiem a já bych byla proto, aby společná pracovní skupina pokračovala ve své činnosti, poněvadž zde půjde o nové strukturální změny, které právě na této pracovní skupině bývají s předstihem eh, projednávány a já jako zpravodajka bych to považovala za výraznou podporu. V oblasti budov jsem žádala, zejména pokud se týče o budvu PHS a tam probíhající změny, zejména v plenárním sále, abychom byli průběžně, pravidelně nebo průběžně informováni a abychom tedy eh, věděli, eh, jaké budovy si musíme eh, tady Eh, zajistit eh, prostory pro další pracovníky. Eh, rok 2014 bude trošku složitější, protože třeba rok 2014 bude rokem volebním a to znamená, že tady budou ty náklady na kolegy, kteří odejdou z parlamentu, čili to bychom měli, jak navrhu i já, vykázat extra. Dále z institucí, z jiných institucí se zejména zabývám diplomatickým servisem EU, který e, teprve vzniká, ale také žádáme, aby instituce se řídily podle měřítek parlamentu, pokud se týče rozpočtové disciplíny. E, ty guideliny jsou velice obecné, poněvadž teprve později budeme mít odhady a pak e, budeme schopni hovořit e, poněkud konkrétněji. Takže zatím je to taková směs a v podstatě jde o to, aby eh, pokud, pokud bude cokoliv eh, růst přibývat, tak aby to nebylo moc. A já bych tedy prosila, abychom ty pozměňovací návrhy eh, podávali do 9. ledna. Kolegové se tedy budou do práce vracet až někdy 8. čili tady není, nejde o to, aby to eh, abych eh, bránila tedy v podávání návrhu. Je to prostě, protože ten čas je opravdu eh, napjatý a já jsem tady proto prostě trošičku prodlužujeme tedy ten termín pro podávání pozměňovacích návrhů a uspíšujeme termín hlasování. Eh, guideliny byly rozeslány kolegům dnes. Děkuji mnohokrát, eh, Moniko. Eh, prosím, kolego, děkuji. Skupina SAD Editě Hercogové, jak si ji přiměla, aby byla naší stěnou zpravodajkou pro rozpočet na rok 2014, takže já jsem já se dokázal vyhnout této části rozpočtu, ale bohužel, jak řekl Göran Editu, dnes nemůže být, takže já jejím jménem, respektive za SAD, eh, nyní eh, pár věcí řeknu. Nicméně vítám skutečnost, že tento, tentokrát začínáme velmi brzy. A teď jsme slyšeli dlouhé vystoupení eh, Moniky a obdrželi také ten, tu informaci. Je to, já jsem ještě neměl čas se s tím seznámit, ale jak znám Monika, určitě je všechno v nejlepších rukou. A zdá se, že se eh, bylo dosaženo pokroku, pokud jde o identifikaci možných úspor eh, pro 2014, jak říkal pan Fernández, také pro rozpočet eh, v roce 2013, ale je důležité, abychom tady takto pokročili i do budoucna, proto je důležité, jsme zavedli tu společnou pracovní skupinu, která se v posledních pár měsících scházela dosti pravidelně, takže například nyní už máme určité informace a komparativní studie, eh, zejména eh, s americkým kongresem. Musím říct, že z této eh, srovnávací studie zašly některé zajímavé věci, například to, že členové kongresu v mnoha ohledech jsou na tom lépe než poslanci Evropského parlamentu. Zdá se, že zejména mají daleko lepší podporu na výzkum, studie, analýzy a přeskum činnosti výkonné složky, takže já si myslím, že bychom měli spíše naopak rozšiřovat zdroje pro poslance, nikoli je škrtat do budoucna. Ale samozřejmě stále se snažíme eh, hledat eh, možnosti úspor eh, zvyšováním efektivnosti v našem vlastním rozpočtu. A v té společné pracovní skupině bychom se měli zabývat strukturálními změnami v parlamentu a takto nalézat i větší úspory, nebo úspory. Například Monika zmiňovala možnost analýzy, opětné analýzy nákladů na překlady, na tlumočení. Možná bychom se mohli také analyzovat komparativně situaci eh, s institucemi jako výbor regionu či ECOSOC, eh, protože eh, a také komparativní studie s jinými národními parlamenty jste zase vzešlo, že někdy odpracováme až dvakrát více týdnů než poslanci národních parlamentů, takže to bychom možná mohli také zohlednit. A domníváme se, že některé dlouhodobé úspory by bylo možné zavést. Jednou z věcí, které plánujeme v roce 2013 již brzy, zařadit na pořád jednání eh, a postupovat společně tedy s eh, členy pracovní skupiny předsednictva a říct, že tyto eh, možné úspory jsme identifikovali a navíc nám, a tyto věci nám do budoucna umožní dosahovat dalších úspor. Já si myslím, že to by byl v novém roce dobrý začátek v souhlasu s tím, co tady tady říkala také Monika. Děkuji mnohokrát, vážený kolego. Není Helga žádalo slovo. Děkuji, ale ne když se snažíme hledat eh, optimální chování a pokyny a načasování eh, našich kroků. Myslím si, že stojí za to se také zamyslet eh, nad tím, co se stalo na mimořádném summitu a summitu v minulém týdnu. A co bychom se možná měli snažit sdělovat parlamentu a širší veřejnosti, co jsou podle nás ta nejdůležitější témata, nejdůležitější problémy ve světle aktuálních politických Eh, okolností a sporu mezi radou a ostatními, třem, ostatními dvěma institucemi a také sporu v rámci rady. Když se podívám na eh, vývoj na mimořádné eh, summitu a summitu z minulého týdne a tak dále, zdá se, že v radě by vždy chtěli méně peněz a parlament, že chtěl více peněz do rozpočtu. To možná obecně za to je pravda, ale je mnohem inteligentnější a sofistikovanější říkat, ano, jsme pro eh, větší rozpočet, ale jde především o eh, lepší výdaje, kvalitnější výdaje a jejich prioritizaci. Takže možná bychom měli eh, se znovu zamyslet, znovu jsem se nad tím, jakým způsobem o tomto komunikujeme v politické rovině, aby bylo jasnější, proč chceme vnést více prostředků do některých oblastí, jinde naopak jich ubrat aby bylo jasné, že se zaměřujeme na investice do budoucna, abychom tady rozpracovali eh, to sdělení, že samozřejmě víme, že eh, rozpočet je omezený, ale že, má, eh, že jsou velmi dobré důvody pro to provést určité změny převody v rámci evropského rozpočtu. Takže možná bychom měli trošičku vyjasnit svoji argumentaci, přiostřit a myslím si, že takto bychom měli postupovat, protože pokud jenom říkáme, že jsou zde nové priority a chceme kvalitnější výdaje a strukturované, strukturované úspory v některých oblastech, jak říká Monika, tak eh, to nezní příliš přesvědčivě, ale máme velmi dobré argumenty pro to, proč chceme investovat do některých, eh, nových, některých oblastí více, jako je výzkum a vývoj, eh, boj proti klimatickým změnám a tak dále. Já si myslím, že ehm, možná pár žurnalistů, ale jinak eh, obecně toto veřejnost příliš nepochopila, takže takto bychom měli argumentovat. A dále, eh, až komise vystoupí s novým návrhem výsledku finančního rámce, doufám, že naši zpravodajové jsou připraveni na ně zareagovat a možná eh, budeme mít také, nebo bychom mohli mít od zpravodajů nový návrh stanoviska, měli bychom mít představu o tom, co od nich budeme jako parlament čekat po přeložení toho návrhu. Eh, měli bychom mít informace o tom, jaký se počítá, že bude stav začátkem roku 2013. A poslední věc je načasování eh, celé věci. Zatím není rozhodnuto, kde proběhne eh, příští mimořádný summit. Já jsem alespoň slyšela, že Van Rompuy bude mít víceméně jistotu, že je možný pozitivní výsledek uspořádá další, svolá další mimořádný summit o výsledném finančním rámci. Z toho, co jsme slyšeli před pár týdny, není jasné, za to bude 7. až 8. února. Samozřejmě to není jasné. Ale myslím si, že eh, pokud je to usnesení v hlavních směrech eh, či pokynech eh, do pléna, tady je důležité, aby to bylo hotové včas. Neměli bychom nebo aby to bylo dobře načasováno, pokud ten mimořádný summit proběhne až eh, koncem února nebo března, nemá smysl naše usnesení eh, přijímat již v lednu. Musí to být časově blízko, tak aby to mělo politický dopad. Myslím si, že není příliš brzy na to o tom rozhodnout. Eh, měli bychom vyčkat, jak se věci budou vyvíjet v příštím roce a podle toho rozhodnout, kdy to mají do pléna. Alespoň já si myslím, že takto bychom měli postupovat. Děkuji. Děkuji, Helgo. Takže Helga nám rozšiřuje diskusy ještě o problematiku víceletého finančního rámce. Je jasné, jak navrhovala Ann Jensen, že eh, ty hlavní směry či pokyny, které bychom mohli přijmout v souvislosti s přípravou eh, rozpočtu pro 2014, jsou pro nás příležitosti vyjádřit se také k celému finančnímu rámci, ale určitě eh, se k tomu specificky budeme muset vyjádřit také začátkem příštího roku. Před chvílí jsme o tom hovořili na schůze koordinátorů. Helgo, vy jste tam nebyla, takže schůze koordinátorů toto projednávala a e, shodli jsme se, že toto případné nové e, sdělení e, parlamentu hledně víceletého finančního rámce projednáme na příští pracovní skupině, nebo jak se to jmenuje přesně, kontaktní skupina, pardon, která zasedne 10. ledna pod vedením předsedy Šulce. A protože opravdu eh, takovým podivným způsobem víceletý finanční rámec již není oficiálně na pořadu jednání eh, Evropské rady, eh, nebyl na pořadu jednání ani minulý týden na sametu a stále není plánován na Evropskou radu začátkem února. Ale záměrem pana předsedy Van Rompuje je to na pořad jednání vepsat, jakmile bude přesvědčen, že existuje dobrá šance, velmi dobrá šance, že je možné dosáhnout koncensu. To může nastat začátkem února, tím pádem by to bylo pouze doplněno na pořad jednání řádného summitu, anebo to může nastat o něco později. V takovém případě by to bylo jediným tématem mimořádného summitu Evropské rady. To zatím nevíme, ale co je jasné, pokud je o e, časovou osu, pan předseda Van Rompuy nepřijme žádnou iniciativu, aniž by informoval předsedu parlamentu a bez jeho souhlasu. Takže jakmile budeme mít eh, přesnější informace, eh, rozhodneme se, jak postupovat. Ano, pan, eh, pan Rike se hlásí o slovo. Já chci položit jeden dotaz. Vyslechl jsem si velmi pozorně slova Helgi Triple a naprosto s ní souhlasím, ale můj dotaz je tento. Je přehnané říci, že pokud nedokážeme výrazně změnit strukturu rozpočtu v rámci výsledku finančního rámce, budeme na sedm let odsouzeni k opakování stále téhož. My jsme odsouzeni na dalších sedm let horší situace, opakování něčeho horšího. A e, v daný okamžik, tedy v daný v e, příslušný čas, bude třeba, aby parlament se ujal své odpovědnosti. A pokud je o to, co navrhuje Helga, což je skutečně dobrá rada. Eh, jasně tady ukázat v rámci těch hlavních směrů k rozpočtu jednoletému a nebo někde jinde, jasně ukázat, že eh, nejsme systematicky pro stále navyšování výdajů, ale pro kvalitnější výdaje, že jsme také schopni dosávat úspor. To je velice dobře známý problém s negativními prioritami. Eh, každý rok máme problém s tím určit negativní priority jakmile obdržíme stanoviska ostatních výborů v parlamentu, je velice obtížné držet se všech těchto stanovisek, ale je skutečně nesmírně eh, tato věc důležitá pro naši důvěryhodnost. Eh, záruka, eh, že bychom se toho letos mohli, že by se nám to mohlo podařit lépe než dříve, je, že tu máme Eh, zástupce skupiny ALDE, který, kterému velmi leží na stěci úspory a také eh, zástupce svobodného, eh, svobodné spolkové země Bavorska, která zástupkyně tedy, která dobře ví, co to je kvalitní rozpočtové řízení a dosahování úspor. Ale Ann není žádala o slovo. Well, I... Já si myslím, na základě poznámek, které zazněly od Helgy, pana Rikého, a dokonce i některé z poznámek Jorana. Myslím si, že bychom měli zachovat tyto hlavní směry a práci našeho výboru a ne umožnit politickým skupinám, aby převzali tuto naši práci, protože je zde mnoho věcí, které můžeme jasně říci, mnoho signálů, které bychom mohli využít. To znamená nejenom to, že jsme nějaký prostě prvek, který utrácí peníze, ale že skutečně chápeme potřebu udržet rozpočet pod kontrolou a myslím si, že bychom se měli dívat především na evropskou přidanou hodnotu, na to, že potřebujeme růst, musíme prostě dostatečnými prostředky reagovat na krizi na základě těchto orgánů, které budou dohlížet na celou záležitost. Prostě potřebujeme mít rozpočet, ale zároveň potřebujeme mít dostatečné prostředky, tak abychom reagovali na hospodářskou krizi. Je zde mnoho věcí, které musíme nějak upravit, změnit na evropské úrovni. Doporučuji proto, abychom se o to pokusili, abychom se pokusili připravit tyto hlavní směry. ne nějakou dlouhou zprávu, spíše stručně k věci, ale zároveň nám to dá příležitost zvážit celou záležitost. Zatím ještě nevíme, zda víceletý rámec prostě zejde z Evropské rady, zda to bude výsledkem únorové rady. Jakmile bude na stole, tak se musíme vyjádřit. Není zatím jasné, zda se nám to, co zejde z této rady, bude líbit, proto to rozhodně není situace jednoduchá. V rámci těchto hlavních směrů bychom neměli ukrást celou tuto rozpravu o víceletém rámci. Ne, to je důležité, protože se to striktně týká rozpočtu pro rok 2014. Co víme, co můžeme očekávat, co považujeme za nezbytně nutné pro rok pro tento rozpočet tohoto roku, abychom podpořili strategii pro rok 2020 a všechny ty věci, o kterých jsem se zmínila ohledně vnitřního trhu. Prostě měli bychom se o to pokusit. Nejde ani o evropský semestr. Jistě některé z těch myšlenek by mohly být využity k vysvětlení národního semestru, eh, vysvětlení evropského rozpočtu pro národní parlamenty, to znamená, jakým způsobem by evropský rozpočet mohl být eh, přínosem pro národní rozpočty a ne pouze nahlížen jakousi zátěž, čili náš výbor by prostě měl před těmito schůzkami s národními parlamenty se snažit přijít na to, jak postupovat dál jaký směr zaujmout, které věci bránit. Kramer o tom často hovořil určitě konkrétní příklady, které by rovněž mohly pomoci. Děkujeme. Richard má slova. Ano, děkuji za slovo, pane předsedo. Velice rychlá poznámka. Jestli dovolíte, v podstatě to podpoří slova Moniky ohledně pracovní skupiny na Běru my se snažíme identifikovat ehm, oblasti velikých úspor. Doufáme, že připravíme v tomto ohledu brzo iniciativu. Všem obecně mohu říct, že to, co mě překvapilo, je trochu takové protichůdné, protože já jsem to sice neočekával, všem najednou jsem zjistil, že když srovnáme naši práci s ostatními parlamenty, náš parlament eh, funguje mnohem levnějším způsobem než jiné parlamenty. To jsem opravdu neočekával, že to zjistíme. Ovšem má to i zneklidňující prvek, protože od Lisabonské uh, smlouvy jsme orgánem, který má možnost eh, přeskumu, děláme závažná rozhodnutí, pokud jde o možné úspory a my k tomu nemáme dostatečné prostředky a právě proto jsme levnější než Bundestag, dolní sněmovna či kongres právě z důvodu zdrojů, které mají k dispozici. A to je zneklidňující, protože se probíhá obrovská rozpráva ohledně výdajů, víceletého plán, plánu a tak dále. My nemáme zdroje, nemáme informace, na základě kterých bychom mohli udělat zdravá, skutečná rozhodnutí. A to je rozpráva, která si zaslouží pozornost, pane předsedo jsme opravdu zásadním způsobem levnější než ty ostatní parlamenty, o kterých jsem se zmínil. A to, to mě teda překvapilo. Děkujeme, Richarde. Děkujeme. Někdo do bodu různé Inge? Pane předsedo, jde o prováděcí ustanovení k rozpočtovému řádu, čili Rules of Procedure and Rules of, pro, of Application. lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů, tu jsme nechali uplynout, takže jsme srozumění se současným zněním. A teď jde o to, abychom formálně dali souhlas eh, komisi. Ale eh, lhůta končí 29. prosince, to je sobota. A já si myslím, že by bylo skutečně nefér od komise, abychom skutečně čekali úplně do poslední minuty. Takže já bych skutečně chtěla, aby se to eh, v podstatě uvedlo do pohybu a aby tedy bylo eh, vidět, že to skutečně necháme, eh, necháme projít, abychom prostě byli příjemnějším partnerem. Prosila bych, abychom toto jaksi předeslali. Děkuji vám, pane předsedo. Děkujeme, Inge, říká pan předseda. Vy jste tam nebyla na začátku naše schůze, ovšem já jsem se o tom zmínil na začátku a v podstatě to náš výbor schválil, čili o tom už jsme hovořili. Dobře, děkujeme, není žádná další přihláška do bodu různé. Děkuji, přeji hezké Vánoce, příjemný konec letošního roku, děkuji tlumočníkům a těším se na shledání v novém roce.